Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, milí kolegové. Good afternoon, colleagues. Uh... Dobré odpoledne, milí kolegové. Já jsem stále starší a starší, protože jsem poslední zbývající místo předsedkyně z předchozího mandátu výboru IMKO, takže je mi velkou ctí a velkým potěšením poprvé a zároveň naposledy předsedat schůzi tohoto výboru. S potěšením konstatuji, že zde vidím nějaké známé tváře, také tady vítám všechny nové členy tohoto výboru. Doufám, že před námi máme zajímavou a Eh, důležitou práci. Nejprve bych vám chtěla připomenout, že hlavním úkolem je zvolit předsedu a všechny místo předsedy. Budeme postupovat podle článku 213 jednacího řádu. Nejprve zvolíme předsedu a následně budeme volit jednotlivé místo předsedy. Sekretariát byl rovněž informován o náhradnicích, kteří nahrazují řádné členy pro toto hlasování. V prvním řadě musím ověřit, že máme potřebné kvórum, že jsme usnášení schopní. Ano, je tomu tak. A teď se ptám, zda jsou nějaké nominace na volbu předsedy výboru IMKO. Vidím, že se hlásí můj kolega, pan Kolaja, tak nevím, jestli přepnout rovnou do češtiny. Každopádně dávám mu slovo, aby předložil kandidáta. Já chci navrhnout Petru de Suter. Jsou nějací další kandidáti? Není tomu tak, takže paní de Suter, ptám se vás, zda potvrzujete následující. V první řadě souhlasíte s nominací? Ano, souhlasím. Za druhé, potvrzujete, že jste řádnou členkou tohoto výboru? Ano, jsem řádnou členkou. A konečně potvrzujete, že jste náležitě vyplnila prohlášení o finančních zájmech a prohlášení týkající se etického kodexu? Ano, vyplnila. Vzhledem k tomu, že máme jenom jednu kandidátku, tak pokud nejsou nějaké námitky, navrhuji, abychom hlasovali aklamací. With that, Madame de Sutter... Tímto, paní de Sutter, vám blahopřeji. Jste nově zvolenou předsedkyní tohoto výboru a já bych vás chtěla vyzvat, abyste přišla k předsednickému stolu. Uh, dear colleagues, thank you very much for electing me in the... Vážení kolegové, děkuji mnohokrát za zvolení předsedkyní tohoto výboru. S velkým potěšením se ujímám této funkce a doufám, že budeme spolupracovat konstruktivním způsobem a odvedeme velký kus důležité práce. Nyní je mojí povinností, abychom přistoupili k dalšímu bodu pořadu jednání a to je volba místo předsedů. Zde Eh, bych se chtěla zeptat, protože my jsme byli informováni o kandidátech na jednotlivé předsedy, ale chci se nyní zeptat, zda došlo k nějakým změnám. Promiňte, teď se musím podívat tady na to. Takže takto. Nejprve bych chtěla požádat o nominaci na pozici prvního místo předsedy. Ano, paní Čanerova? Ano, je mi velkým potěšením za uh, Renew Europe navrhnout pana Piera Nandeskina na pozici prvního místo předsedy a jsem přesvědčena, že odvede velmi dobrou práci. Yes. Can I ask to this candidate? Dobře, teď bych se obrátila na uh, navrženého kandidáta, aby potvrdil, že je řádným členem tohoto výboru. Ano, jsem. Uh, Eh, vyplnil jste prohlášení o finančních zájmech a o etickém kodexu? Ano, vyplnil. Souhlasíte s navrženou nominací? Ano, souhlasím. Takže teď se ptám, zda jsou nějací další kandidáti na pozici prvního předsedy. Není tomu tak, takže budeme postupovat aklamací. Děkuji a nyní bych vás chtěla vyzvat, abyste se ke mně připojil u předsednického stolu. So we will proceed. Uh... Budeme postupovat podobným způsobem i u druhého místopředsedy. Jaké jsou nominace? Ano, paní Gebhardt, prosím. Děkuji, paní, paní předsedající. Je mi velkou ctí jménem naší frakce SAD jmeno, eh, nominovat paní Mariu Grappini. Thank you very much, Mrs. Děkuji mnohokrát, Paní Grapíny, přijímáte tuto nominaci? Ano, děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát své skupině, respektive děkuji mnohokrát všem skupinám. Musím se tady zeptat, jste řádnou členkou tohoto výboru? Ano, vyplnila jste prohlášení o finančních zájmech a o etickém kodexu? Ano, děkuji mnohokrát. Jsou nějací další kandidáti na tuto pozici? Není tomu tak, takže můžeme volit aklamací. So we will proceed to the third. Přistoupíme tedy k volbě na pozici třetího místo předsedy. Jaké jsou nominace? Pane Švábe. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych navrhnout paní Růžu Tun za EPP. Paní Tun, přijímáte tuto nominaci? Ano, Děkuji mnohokrát. Jste řádnou členkou tohoto výboru. Vyplnila jste prohlášení o finančních zájmech a o etickém kodexu. Ano, děkuji mnohokrát. Takže pokud nikdo není proti, prosím o volbu klamací. A prosím, abyste se k nám laskavě připojila. Good. Then the, the fourth vice... A nyní tady máme pozici čtvrtého místopředsedu, nominace paní Gebhardt. Ano, je mi velkým potěšením dát podporu paní uh, eh, Leitre Kores paní Lejtajo Marquez. Přijímáte tuto nominaci, paní poslankyně? Ano, jste řádná členka tohoto výboru a vyplnila jste prohlášení o finančních zájmech a o etickém kodexu? Ano, vyplnila. Dobře, nejsou žádní další kandidáti na tuto pozici. Pokud tomu tak není, tak aklamací můžeme zvolit paní kolegyni. So now that the uh, bureau is complete. Uh, Nyní máme tedy úplné předsednictvo a je mi potěšením vám sdělit, že příští schůze se uskuteční 24. července v 9 hodin zde v Bruselu a tímto končím dnešní schůzi. Děkuji vám mnohokrát.